abychom mohli vyvážit návrh komise, která činí z tohoto nástroje nástroj na podporu veřejných investic. Chtěli bychom, aby tento nástroj se spíše více orientoval na podporu poptávky a aby to případně bylo krizi, ale práce směrem na venek, že EU se z krize poučila a že připravujeme nástroje, které mohou sloužit e, v případě budoucí krize, která určitě nastane. Nevíme kdy, ale musíme být připraveni. Takže zdá se, že skutečně jsme reagovali, i když možná později, než bychom si představovali. E, nejlepší na tomto nástroji je jeho automatická povaha. Pokud by to v nás návrhu nebylo, tak by ten nástroj neměl takový potenciál, jaký nyní má. A 30 miliard na celou eurozónu, to tedy e, není nic velkého, ne, není tam velký dopad, ale e, je pravda, že možná tam dojde k navýšení. Jenom takový rozpočtový komentář. Musíme si uvědomit, že tento nástroj stojí mimo stropy e, VFR, ale spadá pod stropy vlastních zdrojů a bude třeba ten strop vlastních zdrojů případně navýšit, v žádném případě ne, neponižovat nás. Dobré na tom je automatismus, to horší na tom je ta částka celková. A co chybí, to, jak říkala paní Beres, je pojištění pro případ nezaměstnanosti pojištění a zajištění pro případ nezaměstnanosti. Stále eh, je více zemí, které se na to dívají pozitivně a myslím, že by bylo chybou, kdybychom to do tohoto nařízení nezapracovali. Děkuji. Thank you, um, Sigrid Mures. Děkuji, Sigrid Muresan. Děkuji. Pane předsedo, dobrý den, dobré ráno. V první řadě bych rád za Ekon poděkoval oběma zpravodajům, paní Beres, panu Begemu, za takto pokračující práci. My jsme ji společně rozjeli v loni u příležitosti zprávy fiskální kapacity eurozóny, kterou Evropský parlament nakonec přijal. V první řadě chci říci, že si cením skutečnosti, že kolegové výslovně volají po pravidelných zprávách Komise Evropskému parlamentu k EISF to je něco, za čím se musíme postavit všechny, všichni. Silnější úloha parlamentu v celém tomto konstruktu. Za druhé, souhlasím s tím prvkem kondicionality. Ta eh, podmíněnost musí být jasná, musí být makroekonomická. Brzy vám to popíši podrobněji. Pak tam máme z politického pohledu určitou důležitou věc. Tam se počítá s kondicionalitou eh, podle respektování evropských hodnot, právního státu a vyloučení s eh, pomoci země, která se nachází eh, v postupu podle článku 7. To je záležitost, pro níž musíme najít řešení v nejbližších týdnech a já s ním souhlasím. Pak chci upozornit na určité záležitosti, kde bych uvítal další diskusy s kolegy, se zpravodaji, no a snad i nějaké vyjasnění. Pak máme ten kodex konvergence. Ta chci říci jasně. Já vítám princip kodexu konvergence, ale neměl by být náhradou za fiskální legislativu. Respektování kritérií konvergence by mělo být nad respekt, či dodatečně k respektování fiskálních pravidel. Tedy země je třeba pomoci pokud pravidla dodržuje, nikoli pokud je porušuje. A tady zpravodaj hovoří u toho kodexu konvergence, že se budeme soustředit na pár rozhodujících kritérií. Tak to já bych rád věděl, o která kritéria se jedná a pak eh, se to tím vyjasní. Pak návrh komise, ten zahrnuje koncept plateb a um, dotací na pokrytí eh, úroku bude podmíněn přístupností mm, toho fondu. A to zde bylo vymazáno. Otázka moje tedy je, odkud počítáte, že ty peníze půjdou, pokud tam nebudou ty prostředky dostupné. Proto se spíše přikláním k textu komise, že peníze budou vypláceny pokud budou k dispozici. A pak je otázka eh, toho, toho mechanismu, ano, to dodržování, ta kompliance tam je, to tam není viděno, jak se je snaží korigovat. Rovněž eh, já si pana Bögeho nesmírně vážím, ale trochu mi tady schází ten rukopis EPP. Spíš tady vidím vše psáno rukopisem socialistickým. A je to prolhaná záležitost, protože se snaží předstírat, že to je mechanismus reakce na velké investiční šoky, ale zároveň zdůvodňuje investiční šoky finanční krizi krizí a přece finanční krize byla šokem symetrickým, to všichni vidíme. To bylo něco, co se záporně odrazilo na situaci všech členských států EU. Takže když se tady hovoří o asymetrickém soku a v úvodních ustanoveních se dokonce i vysloveně hovoří o finanční krizi v souladu s soličním cokem, tak tím vlastně tam propašováváme politiku soudržnosti a politika soudržnosti rovněž tam hraje roli, ale takto ta finanční krize nevznikla a ani tam není otázka toho, co je asymetrický šok, tedy definice zmíněna. Pak se má vypínat mechanismus eh, cit, aby se eh, place, platili dotace na úroky a zároveň se jedná v podstatě o plánované hospodářství, bo máme automatismus a vůbec se nezvažuje například rentabilita, výnosnost investičních projektů. Pouze jde o to prostě utrácet dostatečné množství peněz a být na to hrdý a vůbec nekontrolovat, zda se to vyplácí, co s tržním hospodářstvím nemá nic co dělat. A zároveň nesouhlasím ani s kolegou Bögem, ani s Pervanš Beles, že tady máme promyšlený aktivizační mechanismus tvrdím opak. Když například hovoříme o potírání nezaměstnanosti, tak se zamýšlíme nad schopností nějaké ekonomiky reagovat a nad tím, zda je nějaký pracovní trh flexibilní anebo méně flexibilní. Pak to potažmo znamená, že země, eh, v níž je flexibilní pracovní trh, bude méně doplácet na krizi, eh, projde tou krizi lépe, pokud některá země neprovedla všechna doporučení a mm, čerpá ze strukturálních fondů, je jakoby více zkosnatěla, tak to znamená, že země neudělá plně svůj domácí úkol a přesto si pak bude zaslouží podle této koncepce na více peněz. Navíc, pane zpravodaj, se tady vůbec neuvažuje o vzájemné propojenosti eh, způsobilosti pro veřejné investice, kde se ani nedafinuje evropská přidaná hodnota a půjčkám od Evropské investiční banky. Tady se může objevit ten efekt toho, že jeden vytlačuje druhý, nehovoří se tam o tom, je to nepromyšlené neladí to s tržním hospodářství a prolhané. Thank you, thank you for... Děkuji, že nám poskytujete tuto myšlenku, protože MF je socialistická organizace a ty země eh, eh, jsou také se socialistickým vedením, takže my možná jsme socialistáni, už bychom to uvědomovali. Já se vždycky pokaždé rád eh, poučím. Urma Spajet jako další za Alde není tu, takže Ramon Tremosa. Děkuji, pane předsedo. Na základě toho, co jsem řekl při té předchozí rozpravě, je eh, to Eh, citlivá eh, debata na ALDE. Víte, že tu jsou eh, různé delikátní prvky, protože jsme z různých zemí a máme různé prostředí a tradice. Jak už řekl kolega Moresan, musíme se zabývat i makroekonomickou podmíněností v tom smyslu, že tato zpráva musí obsahovat to, o čem teď hovoříme, jako sdílení rizik a snižování rizik. To je ten rámec, o kterém se diskutuje. Mnozí členové naší politické skupiny jsou citliví na to, že by zde mělo být nějaké propojení, eh, plnění eh, pravidel s tím fiskálním kompaktem a eh, evropskou investičně stabilizační funkcí. Možná no, si vzpomenete, že před několika lety eh, prezident eh, Obama udělal bailout General Motors, to, to je automobilová firma, ale ne město Detroit. To proto, že na konci 19. století bylo, byla také diskuze ehm, zaměřená na to, že by byl federální dluh ve Spojených státech a dohodli se, že nedojde k bailoutu u žádného státu. A tady e, vidíme souvislost naší diskuzí. Jak můžeme vybudovat naše myšlenky a mnozí členové naší politické skupiny chtějí propojit určitou kondicionalitu e, se skutečným zahájením fungování tohoto e, fondu, této funkce. A tím se ukončil ty, dvě, ty své dvě minuty. Děkuji. Za zelené chordy Sole. Děkuji, pane předsedo. S vaším dovolením eh, využiji i dvě minuty kolegy Filipa Lambera. Je, je to takový ústupek, takže prosím, tak mi můžete odepsat těch 20 vteřin. Um. Já mám pět bodů, které bych chtěla říct ty. Za prvé velikost. 30 miliard za celou tu dobu do roku 2027. To je velice skromné, až moc skromné, je to nedostatečné. Pokud cílem má být zajistit Evropské unii nástroj, která, který má eh, jí možnit se vyrovnat s asymetrickými šoky. Proto my chceme tu úroveň stanovit alespoň na 1% eh, HDP eh, eurozóny, to na 120 miliard což znamená zhruba dvojnásobek toho, co uvádějí oba dva spoluspravodajové. Je to v pozměvací návrhu 19. Kromě toho jsme proto, aby tam byly granty, eh, protože ty budou mít silnější stabilizační dopad. A za druhé, ohledně eh, podmíněnosti. Jsme přesvědčeni, že kromě tedy plnění fiskálních pravidel by měl být prostře, eh, prostor i pro začlenění určitých sociálních a ekologických podmínek, například plnění průběžných cílů eh, z roku 2020 a myslíme, že eh, by takto, eh, tato další pravidla měla být také plněna. Ohledně indikátorů. Eh, zbytečné indikátory eh, způsobují, že ty mm, programy se mm, špatně zahajují, ty kumulativní podmínky jsou příliš restriktivní, zejména pro ty členské státy, které mají vysokou nezaměstnanost v posledních čtvrtletích, která jsou Eh, zde zmíněna jako podmínka. Myslím, že by tam měla být jedna podmínka pro přístup eh, k tomuto nástroji, anebo bychom měli vyloučit členské státy, eh, které mají k ty státy, které mají nadpovědnou nezaměstnanost, bychom měli vyloučit z, blíž, z přiblížení se tomuto nástroji. Naše politická skupina je přesvědčena, že by mělo dojít k ozelenění investic, eh, které jsou způsobilé k tomuto financování a že by zde měla být možnost integrovat jakýsi způsob sociálních a otázek a otázek zaměstnanosti eh, v těchto investicích. A na závěr ohledně dluhu, ty částky financování pro členské státy prostřednictvím tohoto nástroje by měly být vyloučeny z výpočtu veřejného dluhu, tak aby se eh, rozdělily to prostředky do eh, životního cyklu eh, kapitálového, vytváření kapitálového růstu. Děkuji. Za GUE. Je zde někdo za GUE? Ne. Nevidím někoho za FDD, za ENF, Marko Zanni. Děkuji, pane eh, předsedo, bude to velice stručné. Eh, snažím se teď eh, vyjádřit, proč tento nástroj, tento návrh nemůže vyřešit žádný z těch problémů, v, euro, eh, v eurozóně. Připadá mi to jako další nesčetný pokus, eh, jaké zde byly i v minulosti, zaměřený na problém, který je strukturální. A je to něco jako snažit se léčit nádor acilpirinem. Mám tři body. Eh, Připojuji se k tomu, co říkal kolega Luka. Nástroj tohoto typu není vhodný k tomu, aby absorboval asymetrické šoky. To je jisté, ale není vhodný, není ani funkční k tomu, aby absorboval eh, šok velké krize. A ten, to nebyl asymetrický šok a byl to šok, který postihl celou naši oblast. Eh, samozřejmě s jinou intenzitou, nicméně byl to šok, který postihl celý kontinent. A my se snažíme opět fiskálním nástrojem vyřešit problém, který je v normálním státě nebo v normálních zemích se řeší měnovou politikou. Centrální banky mají svůj mandát, monitorují tedy úroveň zaměstnanosti a jednají když tato úroveň neodpovídá očekávání. Ale my se to snažíme vyřešit jinak, jiným nástrojem, který je neefektivní. Za druhé, podmíněnost. Zautočitá podmíněnost tento nástroj eh, nepomůže, nebude efektivní. Podívejme se na členské eh, státy. Ty budou neochotné používat takovýto nástroj. A za třetí, opět se snažíme navýšit příspěvky ze strany členských států, zejména ty členské státy, které nejvíce podporovaly evropské instituce, tak teď bude další nástroj, který zase nedokáže vyřešit strukturální problémy, kterými teď trpí eurozóna. Děkuji. Děkuji. A můžeme přejít tedy k tomu catch the eye. Pan Calvi Šambo a Juan Fernandez, prosím. Kdo ještě? Calvi Šambon. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Tři myšlenky. Uh První vychází z toho, co říkal pan Luke. Ehm, finanční krize byla symetrickým šokem pro Evropu nebo pro eurozónu, ale uvnitř eurozóny ty dopady byly asymetrické a tam musíme zasáhnout. Ehm, můj krajan z Alde říkal, e, že to je vlastně taková, mluvil o troji, o, mě, o, o, tro, Detroitu, ale v Kalifornii eh, také došlo k intervenci, kdy hrozilo, eh, že se, že se zhroutí jedno město a byla tam vlastně intervence eh, ve veliké, ve veliké míře. Já tady o tom chci hovořit otázk, z hlediska otázky zaměstnanosti. Za prvé, není možné i z etického hlediska tvrdit, že je to málo peněz. Máme eh, poměrně směšný rozpočet v rámci Evropské unie, ale domnívat se, že polovina toho, co bylo určeno eh, Irsku v minulé krizi bude mít eh, tady stabilizační funkci, to opravdu je nepřijatelné. Na to, na to musíme upozorňovat. Líbilo se mi, co tady bylo řečeno o poptávce, o automatickém charakteru. Mě také budou zajímat sociální dopady. A Eh, intervenovat na straně poptávky, to mimo jiné také znamená eh, reagovat na eh, rizika ze sociální stránky, třeba nárůst chudoby. Já bych tedy chtěl hm, poděkovat spoluspravodajům a velice podporuji jejich práci. Děkuji. Děkuji nás, děkuji, pane předsedo. Určitě nejdůležitější na tomto návrhu je, to, že, eh, jak říkala paní Beres, pan BG, že má automatickou povahu. Když to profilujeme jako systém záruky investic, pak investic z povahy věci samé eh, mají eh, delší dobu návratnosti. Trvá to, než se projekt vypracuje, financuje, než přináší výsledky. Pokud to tedy přetestíráme jako systém, který zajišťuje investice, mohli bychom přijít právě o tu automatickou povahu. Jakýkoliv systém, záruční systém, eh, tam je vždycky eh, časová prodleva mezi vstupem v platnost a samotnou eh, investicí. A jak už říkali kolegové přede mnou, bylo by mnohem lepší pro zajištění eh, této automatičnosti, aby financování nešlo na investice, ale na spotřebu. To by pak ten systém skutečně zautomatizovalo. A pak ten model by se skutečně mohl stát systémem pro případ nezaměstnanosti, protože e, zajišťuje spotřebu a tím se zajišťuje automatičnost systému. Na druhé straně, pokud chceme mít nadále systém, který stabilizuje formou investic, pak bychom měli v programu Invest EU zachovat anticyklický profil pomocí používání záruky, multiplikátorů rezervy tak, aby eh, Invest EU měl anticyklický profil pro investice, aby ty investice byly rychlejší a automatický stabilizátor by potom byl určen pro spotřebu a aby potom tedy dosahoval toho anticyklického účinku, který tady zamýšlíme. Díky. Děkuji, eh, Žao. Já bych chtěl eh, poblahopřát našim dvěma spoluspravodajům, kteří teď už tři roky pracují velice odhodlaně na eh, zásadním úkolu. Jejich eh, snaha si zasluhuje podporu a jejich odborné znalosti skutečně vzbuzují můj obdiv, ale musím říct, že jsem zklamán návrhem komise. Evropská unie opět dává na stůl nástroj, který neodpovídá výzvám. E, máme jednotnou měnu, máme jednotnou měnovou politiku, ale máme celou řadu národních politik e, a jde tady o zprávu eurozóny, která je velice křehká za, obsahuje zásadní rizika a 30 miliard eh, vůbec neodpovídá rizikům, která tady hrozí. Pokud by zítra vypukla krize, tak 30 miliard eh, to jsou prostě drobky. A musíme tedy být připraveni eh, na to, co se může stát a měli bychom si najít politické prostředky pro to, abychom takovým okolnostem mohli čelit. Každopádně děkuji našim spoluspravodajům, udělají vše, co bude v jejich silách ale je tady třeba opravdu eh, tlačit na naše eh, předsedy vlád, aby trochu změnili přístup. Děkuji, chápu, že máme už jenom pět minut, takže vás ušetřím mého vystoupení, protože o nás řekl mnoho věcí, které jsem chtěl říct já z hlediska eh, efektivity a schopnosti absorbovat asymetrické šoky. Myslím, že máte pravdu. Podpory v nezaměstnanosti jsou skutečným automatickým stabilizátorem a e, to by tedy měl být ten spouštěcí mechanismus. Takže vyzývám spoluspravodaje, aby zvážili, jaká je nejefektivnější cesta, jak dosáhnout cíle, na kterém se asi shodujeme. Chce eh, komise nějak velice rychle zareagovat? Děkuji. Okay, thank you very much, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval oběma zpravodajům za um, takovýto přístup, který je velice pozitivní a zároveň brhá světlo na to, na čem záleží. Jedná se o První konkrétní krok eh, ze strany evropských institucí eh, nastavení takového kolektivního mechanismu, jak podpořit eurozónu a ochránit ji před asymetrickými eh, šoky a zároveň se tam počítá i státy, které jsou účastny směrného mechanismu. Takže je to taková rychlá automatická brzda, která pomůže vzpamatovat se, danému členskému státu, než se najde na okraji propasti a než se e, ocitne v situaci, kdy je třeba už e, mu poskytovat pomoc ve velkém. Ty asymetrické šoky k něm bude docházet, docházelo už k ním. Máme malé východoevropské země, které mají e, sousedy, takové, na něž se musí myslet, takže musíme být připraveni. A Návrh zprávy Evropského parlamentu nám hezky nastavuje program, jak se tím zabývat, zejména ten, eh, ta záležitost pomoci eh, ve vyplácení dávek nezaměstnanosti, to jsme rádi, ono to dává i radě určitý, určitou možnost se zaostřit si na tuto záležitost. Budeme mm, se snažit být opravdu konstruktivní a zároveň musíme respektovat právní základ. Tedy eh, pokud se budeme snažit eh, o ehm, podporu dávek nezaměstnanosti, tak tam musí, eh, nesmí to zpomalit celou záležitost a zároveň to nesmí narušit už stávající systém podpory v nezaměstnanosti daného členského státu a to si ještě ověříme u členských států. Pak ta částka která bude k dispozici. Ono se nejedná o jediný nástroj, jim eh, si chceme pomoci. Je to čistě stabilizační záležitost. Ještě než se země ocitne v krizi, musíme pracovat s tím, co máme v rámci současného víceletého finančního rámce. Přesto se domníváme, že i v tomto rozsahu lze ustabilizovat až 10 investičních eh, prostředků, takže je to takový první krok tím směrem. A nakonec eh, vítáme velice jasné prohlášení i vysvětlení paní Beres eh, těch podmínek spouštěčů. Vítáme to. Kritérium způsobilosti. Tam musíme zajistit, že ten mechanismus bude zacílen na ty země, které si fiskální záležitosti řídí eh, nejlepším možným způsobem. Každopádně Evropskému parlamentu děkuji. Děkuji, pan Bega ještě. Ano, děkuji, pane předsedo. Pouze stručně. Eh, u hlasování eh, tam pan profesor Leke rovněž hlasoval určitým způsobem, ale moje frakce byla na straně většiny a já jsem se velice e, těž, radoval a tady, pokud chcete hovořit o prolhanosti, tak e, z pohledu Mezinárodního měnového fondu Klause Reglinga, který je opravdu povolaný odborník a tady ještě cituji profesora Firsta a um, pana Di Mauro, takže já se nacházím v dobré společnosti, i když samozřejmě, i když jsem studoval ekonomiku, ekonomii, tak nejsem ekonoma a ekonomika není přírodní věda. Eh, kodex konvergence. Tam se podívejte na zprávu z vlastní iniciativy, jak to říká Žikl Moršan. Kromě paktu stability a růstu byl přijat eh, kodex konvergence v rámci žádného legislativního postupu. Takže to tam musí do toho nějak zapadnout a musíme si to nějak ještě vytřívit. A z tohoto důvodu jsme si jako měřítko eh, spuštění fondu zabudovali i růst nezaměstnanosti a eh, tak to vypadalo i ze strany expertů, že když chceme mít automatický spouštěč, tak je to metodika, která funguje nejlépe. Samozřejmě, že se to dá naformulovat jako a mít x různých záležitostí, ale pak eh, ta funkčnost bude ohrožena. A pak druhá věc na vysvětlení. To, jak jsme to tady nastavili a včetně eh, pozměňovacích návrhů, tak to není votum pro zajištění nezaměstnaných. Tam to máme, není tlumočení. Pojištění nezaměstnanosti, tam rovněž ocituji odborníky. Dobrá, tak budu mluvit anglicky. Ono se o tom debatuje a i pan minister Scholz to prezentoval. Ano, můžete se o tom bavit. Tlumočení je tímto ukončeno. But said to us, it's a possible solution, but on the other hand, it will only be possible and it will only function if national regulations are in many cases in this sector harmonized. Otherwise,